vi prego di prendere posto perché dobbiamo dare inizio alle votazioni. Tak se prosím posaďte, abychom mohli začít hlasovat. Maria, no? ha chiesto la parola onorevole. No, ma mm, slovo má pan Marias, který má procedurální připomínku pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, 17. 12. náš parlament přijal rezoluci, která odsuzuje mm, porušování lidských práv v Burundi a mm, vyzval k každému propuštění řeckého občana Spirose eh, Kambemimana, který byl uvězněn na konci července. Ehm, mm, protože odmítl ehm, příkaz nebo rozkaz střílet na demonstranty. Dopadlo to pro něj dobře. 15. Ehm, ledna byl shledán nevinným soudem a brzo bude propuštěn a bude znovu na svobodě. Toto ukazuje vliv, jaký může mít naše rezoluce. A my musíme v tomto duchu pracovat. Děkuji, pane Marias. Já jsem přesvědčen, že tento parlament eh, bude mít i nadále, bude se hrávat důležitou roli a zastupovat 500 milionů evropských občanů. Nyní přejdeme k hlasování. První je zpráva Hautala e, s mm, mm, požadavkem na zrušení parlamentní imunity Česlava Adama Čikerského. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Přejdeme k dalšímu hlasování zpráva Hautala, požadavek eh, na zrušení parlamentní imunity, zase Adama Česlava Cikierského, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k mm, k zprávě MATO víceletý plán v nové populace nějakého obecného ve východním Atlantiku a středozemním moře. E, pozměňovací návrhy 1.40 unblock, kde je pro, kde je proti. Mm, děkuji, drželi přijato. Ehm, pod 41 jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh komise, kde pro? Kde proti? Zdrželi? Přijato. Přeje si raportér, eh, zpravodaj slovo, pan Mato, prosím. Pane Mato. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom požádat parlament, aby nehlasoval o legislativní rezoluci e, s cílem otevřít jednání s radou. Dobře. E, zpravodaj navrhuje, aby legislativní rezoluce byla odložena. Kdo je pro návrh pana Mata? Děkuji, proti? Zdrželi. Tak to je přijato. Takže se to eh, dostane do příslušného výboru. Přejdeme ke správně Langen. Budeme hlasovat o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. 7 no, pro, proti, drželi zamítnuto. Původní text, eh, první dvě části, eh, první část to pro, proti, drželi, přijato. Část dvě, pro, proti, drželi, věříme elektronicky. Hlasování uzavřen, končím. Zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 9 pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 10 pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ehm, paragraf 9, původní text pro, proti, zdrželi zamítnuto. Ověříme elektronicky, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Paragraf 14, původní text, kdo je pro? proti, zdrželi, přijato 11, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi, přijato 13 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Paragraf 21, původní text, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Původní text, eh, paragraf 35, kde první část, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, hm, přijat, schváleno. Oběříme elektronicky druhou část, otevírám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kdo 41, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi. Schváleno. Kde 46. Vodní text, je pro, proti, zdrželi. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi. Schváleno. Vodní text 54. Kdo je pro, proti, zdrželi. Přijato. 54 hmm, číslo 15, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, 60, eh, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 61. Původní text, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 63. Původní text, první část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část Jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 66 ehm, původní text, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 66 původní text, tři části. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, při, přijato třetí část pro. Ověříme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část je pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 73, první část pro, druhá část proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. 75, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 76. Tři části. První část pro, proti, drželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato třetí část jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 78 původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě. vydám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 83 původní text, první část pro, proti, zdrželi se přijato druhá část pro, proti, nezdrželi se přijato třetí část pro, proti, zdrželi se. Věříme elektronicky třetí část, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 86 původní text. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Věříme elektronicky, pokud chcete. Končím hlasování. zamítnu to Zvedejte ruce, protože mm, jinak to nevidím. 87 původní text. Pro, proti, zdrželi. Ověříme radši. Končím hlasování. Schváleno. 88 původní text, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 89 původní text, jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 89. Ehm, pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi. Přijato. 94. Původní text je pro, proti, ehm, přijato mm, po odstavci 99 pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 104 původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105, mm, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, původní text pro, ověříme 105, otevírám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 106. Původní text pro proti, zdrželi radši ověříme. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Paragraf 111, původní text je pro, proti, zdrželi se přijato. 112, původní text je pro, proti, zdrželi se přijato. 113, pro, eh, proti, zdrželi se přijato. Číslo 3, po citaci pro, proti, přijato, pro, proti, zdrželi se přijato. Bod odvodnění H, původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. Bod odůvodnění P, původní text, to je pro, proti, zdrželi, ověříme elektronicky. Se to zdá zamítnuté, ale nejsem si jistá. Ty. Eh, končím hlasování, přijato. Po úvodním mm, mm, Q5 pro proti, zdrželi. No, věříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. Budeme hlasovat o Mm, usnesení jmenovitě. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji panu Langeno, Langenovi. Přejdeme ke zprávě úloha, e, eh, pravovat úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře základních hodnot EU. Mm, Prozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7, paragraf 7, původní text. E, tady je jasná většina, můžeme eh, to elektronicky ověřit ale uvidíte, že výsledek je, jaký je. dalším hlasování. Nemám komentář. E, sedm. Odděleně první část pro, proti, zdrželi. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi. Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování zamítnuto. Tak a nyní se dostáváme k celému usnesení hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme. Blahopřejeme. Spravodajce, myslím, že bych chtěla vystoupit, spravodajka. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním, našim spolupracovníkům, odborníkům v oblasti vzdělávání, občanské společnosti, různým náboženským skupinám, mladým lidem, všem, kteří mi pomáhali v konzultačním procesu a kteří mi umožnili vypracovat zprávu, která představuje pozitivní budoucnost, pozitivní cestu před pro naše mladé lidi, pro naše společnosti. Je to proces, který umožní vzájemně spolu rozmlouvat. Dialog je něčím, co představuje konverzaci. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k další zprávě a je to zpráva Valc začínáme první části, je to teda hodnocení a výzvy regulace finančních eh, služeb. Děkujeme, první část byla schválená, šestka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Původní text, 22, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 24 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Ve dvou částech původní text, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 46. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 59. Původní text ve dvou částech. První část, to je pro, kde je proti, se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Původní ustanovení A, původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Hlasujeme jmenovitě, zahájí hlasování. Končím hlasování. Celý text jsme přijali a tím a blahopřejeme zpravodaji panu Balcové. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegyně Matery, to znamená vnější faktory, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě. První část, původní text, eh, se ve dvou části. První část pro, proti. Eh, přijato, druhá část pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Pětka, původní text ve dvou částech. První část, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, původní text ve dvou částech. První část, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka, původní text ve, ve třech částech. První část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 Třicítka, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Původní ustanovení D, původní text kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení je jednička, první část pro, proti, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Elko ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. X, původní text, to je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Z, Původní text je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní usnesení jako celek eh, zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme kolegyně Matera.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 původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáct. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme to. Ověříme dvacítku. Končím hlasování. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 25. Původní text, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 28. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 33. Ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 34. Ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 35. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. 37. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 38. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. 48 pro, proti. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 50 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 51 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text 60 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 62. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Promiňte, 62 budeme muset ověřit druhou část. Končím hlasování. Přijato. Takže 63. Jestli dovolíte, já jsem myslel, že, teda, že jsme ověřovali druhou část 62, ne 60. Ovšem na obrazovkách jsme viděli 60 druhou část, takže prosil bych, prosil bych o ověření. Takže my jsme hlasovali právě. Máme to teda ještě jednou pro jistotu, abychom si byli úplně jistí. Zopakujeme to. Dobře, takže ještě jednou. Já doufám, že se to týkalo druhé části, 62. 62. druhá část. Já nevím, mm, co bylo na obrazovce, ale teda je to 62. druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže vidíte, jak to dopadlo. 63. původní text pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení je pro, proti, zdrželi se, přijato. Mko ve dvou částech. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení Q pro, proti, zdrželi se přijato. R pro, proti, zdrželi se přijato. S pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní o celém usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme. Blahopřejeme zpravodaji. A nyní se dostáváme ke zprávě Kalas Gebhardt směrem gaktu o jednotném digitálním trhu. Takže jednička, eh, odsek 14, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text osmičky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato po odstavci 8, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka. Kde sice? Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Patnáctka. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 16 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, omlouvá se pan předseda, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Druhá část šestnáctky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 31 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Druhá část 35. -ky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 21 k 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 ve dvou částech, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. <clears throat> Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní je to původní text, ale ten vlastně... Takže 50 rokov, věříme, dobře. Te, to je vlastně 25. Pozměňovací návrh 25 k odstavci 53, ano? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že tím pádem nám původní text odpadl a dostáváme se k 56 se pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 60 dvojka ve dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se přijato. Druhá část a hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 64 ve dvou částech, první část. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 23. Hlasujeme po jménech, můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 65. Původní text a hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 67. Promiňte, říká pan předseda. Ano, ano, skutečně teda hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. Jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 71. Původní text ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 73. Ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní návrh k 76. Ne?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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 ve dvou částech pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. Po odstavci 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89. Chcete to ověřit? Ověříme dvojku?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 Ano, já jsem byla upozorněna na to, že tady u těch návrhů je překlad do francouzštiny špatný, je na, naprosto opačný tomu, co se zamýšlelo. Takže prosím, anglický text používejme a o něm hlasujme nikoli francouzskou mutaci, jen na to chci upozornit. Děkuji. Grazie, onorevole Farim. Děkuji, říká pan předseda. Děkujeme. Ano, samozřejmě zajistíme opravu těchto chyb a to znamená, že hlasujeme o trojce a jedenáctce, vlastně v té původní jazykové verzi pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka. Chcete ověřit dvacítku? Já myslím, že to bylo jasné. Dobře, ověříme to. Ověříme dvacítku. To znamená, to bylo k odstavci 127. Končím hlasování. 72 pro, 630 proti. To si myslím, že opravdu bylo jasné, to tím pouze ztrácíme čas. Dvanáctka. K Dčku pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení a to po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme paní Kalas i paní Gebhard za odvedenou práci dichiarazioni di voto. No. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. A teď budeme vysvětlovat hlasování.